Mě zaměstnávají třeba 100 lidí, jsou ponechány svému osudu a nikomu nezáleží na tom, jestli zbankrutují či nikoliv. Ale přitom se hledí jenom na počet zaměstnanců. Já chápu, že se nemohu vyhnout politickým regulím a tomu, jak politika funguje, to nelze ignorovat. A nemohu říci politikům, aby přestali finančně firmy zachraňovat, ale třeba vytvořit určitý, určité rámcové podmínky pro malé a střední podniky, tak, aby měly možnost přežít. Chceme tedy klást větší důraz, eh, dávat přednost podpoře malým podmín, podnikům a myslím, že to může být pro nás velkým hm, úspěchem. I doposávat se tato iniciativa osvědčila. Takže dámy a pánové, v tomto kontextu pokud teď společně projdeme eh, to, co jsme to, čeho jsme dosáhli v posledních několika letech. Já už jsem mluvil o tom balíčku pro vnitřní trh. Eh, můžu teď přejít k velmi zajímavému, obdivuhodnému seznamu eh, iniciativ, důležitých změn a iniciativ, které všechny odrážejí zásady, o kterých jsem tady teď hovořil. Tak pokud jde o ten balíček o vnitřním trhu, tak tomu bych ještě dodal, že při implementaci tohoto balíčku se zefektivní a zlepší dohled nad trhem, zlepší se také bezpečnost na vnitřním trhu. A vy jste se ve vašem výboru věnovali hodně eh, té evropské značce EC. Evropská komise slíbila tomuto tématu studii, kterou jsme eh, provedli a eh, společně s vaším zpravodajem sdílíme názor, že nový mm, celoevropský mm, symbol EC nám všechny problémy nevyřeší. Je potřeba tuto značku a tento systém označování EC dále posilovat. Také jsme se věnovali hodně bezpečnosti hraček, vytvořili jsme novou, velice moderní směrnici, už bylo na čase, aby k tomu došlo, protože tento, tato část trhu se neustále rozrůstá. Udělali jsme několik dalších revolučních věcí v oblasti eh, legislativní, eh, které před čtyřmi lety bychom stěží předvídali. A často se nám práce povedla skutečně v rekordním čase. Částečně kvůli tlaku, který vyvíjel váš výbor a vaše předsedkyně. Eh, díky tomu máme třeba teď legislativu k evropským zbraním, která je plně modernizována. Eh, v nedávné době došlo k velice tragické střelbě na, na německé škole, jak možná víte, a v této souvislosti si myslím, že je velice dobré, že jsme odsouhlasili novou evropskou legislativu Myslím, že bychom si to vyčítali, kdyby, kdybychom ji už dříve neodsouhlasili, ale otázka je, zda ta legislativa jde dostatečně daleko. Teď mám o tom jisté pochyby. Vím, že je často těžké dosáhnout veškerého zlepšení prostřednictvím evropské legislativy. Důležité je dosáhnout zlepšení také na úrovni legislativní národní a tam je ještě potřeba další pokrok. Pokud jde o jednotky měření, tak tady jsme dosáhli zjednodušení postupu, celý systém eh, jednotek měření byl zjednodušen. Dospěli jsme k řadě zajímavých eh, závěrů, když jsme eh, dávali dohromady míle, kilometry a všelijaké různé měrné systémy a ukazovalo to na, na tu ohromnou eh, kulturní eh, různorodost. Eh, pokroku jsme dosáhli také v sektoru automobilovém. Celkově můžu říci, že jsme také uspěli u CARS 21 přímo teď uprostřed světové hospodářské krize by opět tato otázka vyvstala, ale nedošlo k tomu, protože jsme na ní již dříve reagovali právě naší iniciativou CARS 21, kdy jsme si předvídali budoucí vývoj. Takže krize vlastně jenom urychlila to, k čemu my už jsme se v CARS 21 odhodlali dříve. Díky tomu je automobilový průmysl konkurenceschopnější a je v popředí světového vývoje, pokud jde o bezpečnost a účinnost a rovněž technologickou eh, výkonnost a eh, ochranu životního prostředí. Automobilový průmysl teď samozřejmě velice trpí v rámci hospodářské krize. a neexistují žádné záruky, že všechny evropské společnosti výjdou z krize eh, vítězně, že přežijí, ale pokud jde o průmyslovou politiku, tak já bych se na to podíval obráceně. Není také důvod tvrdit, že by nějaký konkrétní výrobce měl z trhu zmizet, protože celkově vzato jsou všichni dostatečně dobří na to, aby přežít dokázali. Když se vezmeme krizi v General Motors, velice brzy na to budeme muset reagovat eh, vlastními rozhodnutími, která jsme zatím neučinili, protože samozřejmě nelze rozhodovat ještě předtím, než eh, eh, posoudíme obecně budoucnost tohoto průmyslového odvětví Zajímá nás pochopitelně postoj americké administrativy a podle Obamy se zdá, že Amerika nedovolí kolaps svého automobilového průmyslu, to znamená, že odpovědnost General Motors za ceřené společnosti v Evropě bude platit a fungovat i nadále. General Motors se tedy nebude moci vzdát své odpovědnosti za Saab, za Opel, eh, Vauxhall, za všechny eh, své ceřené společnosti, které v Evropě vlastní eh, Vol nebo Ford za Volvo. Nebudou se moci této odpovědnosti vzdát. Pokud Možná dojde k tomu, že eh, ceny porostou. To na druhou stranu znamená více, eh, více peněz pro evropské daňové eh, poplatníky. Ale pro nás je důležité, abychom dospěli k jasné schodě na tom, že žádná země tady nebude postupovat samostatně, protože pokud to nebude nutné, je potřeba mít v této situaci na paměti také to, jak pomoci zachovat naše pracovní eh, místa a je evidentní, že tady platí faktory jak politické, tak mm, ekonomické. Rozhodovat budou ekonomické faktory i částečně politici. Pokud můžeme mm, v Evropě firmy e, s pracovními místy zachránit, tak to je pro nás vůbec to nejdůležitější, ale musí to proběhnout e, ekonomicky rozumným způsobem používání daní pro další fungování eh, fore, eh, firem po dobu trvání volebního mandátu určité vlády. To je podle mě chování nepříliš odpovědné. Takovým způsobem eh, nedosáhneme potřebné transformace evropského průmyslu. Budeme v budoucnu potřebovat silný průmysl, ale musí to být průmyslové podniky jiné než v současné době s jinou podobou. Teď ještě několik poznámek k tomu, co se nám nepodařilo, nebo to, co ještě parlament stále projednává. Je to návrh eh, týkající se stavebních výrobků, léčivých přípravků, Nebudu teď zabíhat do podrobností k jednotlivým návrhům, protože těmito záležitostmi se bude zabývat další parlament v dalším volebním období. Ale je tady důležitá jedna věc, o které bych se zmínil, a to, se, a to je eh, Small Business Act, kde chce zítra předložit komisi návrh o odložených platbách eh, a opožděných platbách v Evropské unii což bude návrh velice rozsáhlý a půjde dál, než možná veřejnost očekává a bude radikálně řešit jeden problém a to současnou neudržitelnou situaci, kdy veřejní zaměstnavatelé jsou odpovědní za opožděné platby. Mluvím o firmách, kdy prostě malé firmy dostávají eh, své peníze z platby, na které mají nárok třeba až eh, za tři měsíce. Dokážete se představit, co to pro takové firmy eh, zajím, znamená. Řada firm v Evropě už zkrachovala, zejména malé firmy, které nedostaly za veřejné zakázky své peníze včas. A já si myslím, že to je zcela mm, nepřístojné, aby k takovýmto věcem docházelo právě v případě eh, veřejných zakázek, aby platby za ně byly prováděny s takovýmto spožděním, takže se chystáme v této oblasti provést velice radikální eh, zásah a veřejné úřady by měly na příště eh, vyplácet eh, peníze do 30 dnů, platit své faktory do 30 eh, dnů. Předpokládám, že o tomto se povede veliká politická diskuze a byl bych rád, kdyby mě v mém postoji Evropský parlament podpořil. Abych to demonstroval na číslech, tak Veřejné zakázky představují 16 celkového HDP. Je to tedy mm, obrovský podíl A pokud si uvědomíte, že dochází k takovému spušťování pladeb, o kterém jsem hovořil, asi se z toho vyvodíte ty důsledky, které to má na malé a střední podniky. Takže dámy a pánové, já bych to tímto bodem eh, uzavřel. Uzavřel bych své vystoupení, ale ještě na úplný závěr bych řekl, že ve vašem výboru se mi vždy velice eh, líbilo, že napříč politickým spektrem přistupujete vždy k věcem realisticky, konstruktivně, usilujete o dosažení konsenzu a jde vám o spolupráci. Pro mě byla spolupráce s vaším výborem jednou z nejmilejších povinností komisaře. Děkuji uh, mnohokrát, pane komisaři. Myslím si také, že členové tohoto výboru jsou velice pragmatičtí, přistupují konstruktivně k naší práci. Takže jak jste sám zdůraznil, jsou tady velké problémy, které se musí řešit na vnitřním trhu eh, v oblasti průmyslu, pracovních míst, hlavně vysvětle stávající krize. A co se týče vašich doporučení, je tady otázka lepší regulace a opět tento výbor byl takovým průkopníkem v oblasti lepší regulace. Bereme to velice vážně. V podstatě to představuje také velkou část našeho rozpočtu. Zadáváme nejrůznější studie, abychom měli jistotu, že máme dostatečné důkazy pro naše rozhodování. A jediná věc, která je ještě takovou otázkou pro členské státy i pro nás, když máme například nějaké studie o dopadu, tak by měly tyto důkazy vést k určité legislativě a zcela jistě v této oblasti chceme dále spolupracovat, chceme spolupracovat s komisí, protože jinak, jak jste sám říkal, komise i Evropa má špatné jméno. Pokud to nenapravíme, nenastavíme správně, tak je to špatné. Je tady celá řada otázek, jestli máte čas na diskusi. Já mám další bod na programu, já to zcela jistě mohu zkrátit, ten svůj příspěvek. Mám tady seznam a to bude asi nejlepší, když je eh, řeknu jména. Čili mám tady seznam řečníků, pan Harbre, pan Weiter, paní Fortu, chcete také pohovořit? Ne. Paní Rüller? Ne, takže se to zkracuje. Pan Andelakis a potom paní Kretu. Takže nejdříve má slovo pan Harbre, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěl bych také poděkovat panu komisaři Frahogenovi velice dobře spolupracoval s naším výborem, byl také ochoten vždy přijít na naše zasedání a čeho si skutečně ceníme, a to je také jasné dnes odpoledne, je ta skutečnost, že naši práce dává do jasného kontextu, jak se rozvíjí naše evropská ekonomika. Čili je důležité, že naši politiku prosazuje. Takže eh, bych ho možná rád jenom přesvědčil, eh, dostává se ke konci svého mandátu, aby nám možná poradil jakým způsobem bychom měli postupovat v budoucnosti. Je to prvních pět let komise, když jsme měli jasné rozdělení mezi politikou vnitřního trhu pro zboží a na druhé straně pro služby. Musím říci, že si nejsem úplně jist, zda to fungovalo tak, jak mělo, že to bylo to nejlepší řešení. Možná byste k tomu něco mohli říct. Když se dostáváme do určité fáze vývoje eh, legislativy na vnitřním trhu, tak tady je určitý horizontální prvek v našich aktivitách. Každý komisař musí brát to v úvahu implementaci eh, klíčových dohod na vnitřním trhu. A když se podíváme například na paralelní práci, co se děje v balíčku pro služby a v balíčku pro zboží, tak jsou tady například požadavky, uh, ze strany členských států, aby tedy bylo jedno informační místo, aby všichni aktéři v rámci ekonomiky byli informováni, co se týče přístupu na vnitřní trh. A mně přijde, že nová komise eh, by možná měla zohlednit toto přání. Také souhlasím eh, s důležitostí eh, veřejných zakázek. To je důležité jak v oblasti zboží, tak služeb. Chtěl bych ještě dodat, aspoň na základě své vlastní práce, že to může mít ohromný dopad na inovace což je naprosto ještě neřešená oblast eh, v souvislosti s veřejnými zakázkami, když to srovnáváme například eh, s USA. A tady se dostáváme možná k té nedostatečné koordinaci eh, a spolupráci s komisí. Veřejné zakázky prosazuje generální ředitelství pro rozvoj společnosti, čili Možná byste se k tomu mohl také vyslovit. Jakým způsobem bychom měli řešit tuto otázku jako výbor? Jak by komise měla řešit tuto oblast svých kompetencí? Za druhé, to se týká také lepší regulace, jeho služby nebo vaše služby berou tuto otázku velice vážně, ale bohužel nevíme, nevidíme stejnou kvalitu implementace u jiných služeb komise. A já mám uh, pocit, že je důležité, abychom zdůraznili tuto oblast. Příští komise tuto oblast musí brát naprosto vážně a to musí platit i pro Evropský parlament. Čili tam zazněla kritická slova, co se týče zapojení Evropského parlamentu a zcela jistě bychom naši odpovědnost měli brát vážně. Možná by také souhlasil s námi, že všechny, všichni noví členové Evropského parlamentu, bude tady celá řada nových poslanců, kteří budou zvoleni v červnu, až dorazí do parlamentu v červenci, tak eh, budou muset eh, pročíst eh, smlouvy, tak možná Evropská komise by jim také mohla pomoci s dobrou regulací. Je tedy taková hezká brožurka, která bohužel je vydána pouze na internetu a zcela jistě, pokud víme, tato kopie nebyla rozeslána všem členům tohoto Evropského parlamentu, čili je dobré, aby noví poslanci se seznámili s tímto přístupem. Musíme pozbudit nové europoslance, aby pracovali podle těchto doporučení. Možná eh, by pan komisař mohl také pozbudit tento přístup a pohovořit k novým europoslancům, jak zavést do praxe lepší regulaci. Omlouvám se, je to další otázka, ale možná je to naposled, co jste zde mezi námi. Eh, máte přímou odpovědnost eh, na posílení konkurenceschopnosti, což je velice důležitá oblast. A má poslední otázka na pana komisaře. Pokud konkurenceschopnosti eh, by měla index 100 eh, v červnu roku 2004, kdy jste začínal svůj mandát, tak jak si stojí Evropa nyní po pěti letech, eh, po tedy vašem mandátu, kdy jste působil v této funkci? Ano, já jsem velice schovývavá, protože to dnešní poslední zasedání tohoto typu, takže má slovo paní Weiler, prosím. Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Já doufám, že budete schovývavá i ke mně. Já bych ráda jménem své frakce poděkovala panu Frhojgenovi. Děkujeme za spolupráci způsob eh, prosazování politik týkajících se vnitřního trhu. Eh, vím, že občas tady docházelo k neshodám, ale takový je život. Nicméně vy jste zastával velmi jasný postoj i tady, i na veřejnosti, že politika vnitřního trhu neznamená tržní radikalismus, což si ještě dnes spousta lidí myslí, takže děkuji za to. A předtím, než přijdu ke třem přáním, tak bych ráda reagovala na tři věci, které jste řekl. Pokud byste se měl tedy ještě věnovat tomu problému opožděných plateb, tak bych byla ráda, aby se spolupracoval se všemi evropskými institucemi, protože e, e, to je problém, který nás e, jako poslance Evropského parlamentu velmi trápí. Víme, že i když je doba splatnosti někdy pro malé podniky dva, tři týdny, tak musí čekat až tři měsíce. Jsem rád, že tu pan Švák. Vy jste eh, hovořil také o zákonu týkajícím se zberaní. Minimálně v Německu si myslím, že jsme eh, přispěli k tomuto tématu dobře. Eh, jeden provinční politik z Bádenska, Württemberská, hovořil eh, hovořil o důležitosti registrace zbraní a jedna politička na to odpověděla, že pokud někdo udělal něco pro eh, zlepšení systému registrace zbraní do budouc- v budoucnosti, tak to nebyl tento eh, provinční politik, ale Evropská unie. A to je velmi dobré a důležité, aby to evropská veřejnost věděla. Tři otázky na začátku. Jste eh, něco zmínil o protekcionismu nebo minimálně o snahách zavádět politiky prote- protekcionismu. Hovořil se o tom, že musíme proti tomu bojovat. Já moc nerozumím francouzské politice, ale vždycky v novinách čtu, že francouzští politikové vždy na kraji legálnosti uh, se snaží chránit své podniky. Já nevím možná, že byste k tomu mohl něco říct, protože já nevím, jestli je to blízko pravdy nebo jestli se to pouze píše eh, v novinách, protože jak my máme potom odpovídat našim voličům, když říkají, že ve Francii se to může a u nás ne. Eh, dále další bod velmi důležitý důležité téma employability, mobilita zaměstnanců. Já žiju ve velmi strukturálně slabém regionu a vím a znám opravdu stovky zaměstnanců, kteří každý den cestují mnoho a mnoho kilometrů do svého, na své pracovní eh, místo. Mm, oni samozřejmě musí také eh, se školit a vzdělávat, ale jak to mají všechno dokázat s těmito dlouhými cestami do práce? další věc. Vy jste také zmínil, že se velmi málo pozornosti eh, věnuje mm, vzdělávání nebo školení eh, samotných podnikatelů nebo podnikatelskému duchu. Je pravda, že eh, v naší veřejnosti se spíš prosazuje to přání získat nějaké úřednické místo a ehm, velmi málo lidí projevuje nějakou samostatnou iniciativu. Myslím si, že musíme prohlibovat eh, naše eh, vztahy se soukromým sektorem, s podnikateli a je velmi důležité, stejně jak vy jste říkal, zdůraznit zodpovědnost podniků a firem, protože spousta institucí tam, kde poskytuje školení nebo vzdělávací kurzy, tak eh, spíše vyvolává konflikty, protože nepřispívá, nezdůrazňuje důležitost spolupráce. To znamená, že musíme samozřejmě podporovat podniky takovým způsobem, aby ta spolupráce byla co nejlepší. To znamená, že je třeba spolupracovat s různými podnikatelskými združeními a s odbory. A ještě jednou děkuji jménem mojí frakce a přeji vám mnoho úspěchu do budoucnosti. Děkuji, pan Ančelakis. Σύντομος, γιατί πρέπει να φύγω να πάω να ψηφίσω σε μία Děkuji, já budu velice stručný, protože musím posleze odběhnout na hlasování do dalšího výboru, ale rád bych položil jednu otázku. Především chci poděkovat panu komisaři za dosavadní spolupráci. Vy jste hovořil o vývoji v poslední době, hovořil jste o inovacích. Ano, to je v pořádku. Evropský mm, průmysl by ani nemohl jinak eh, konkurovat firmám z třetích zemí. Jde to pouze na základě originality a inovací. Víme, že dochází také k určitému odlivu mozku z Evropy a už nyní to pociťuje třeba evropský výzkum a proto se chci zeptat na nějaké podní, pod, pobídky, které bychom mohli uh, uplatnit, abychom odliv eh, výzkumníků a studentů z Evropy zastavili a naopak ty lidi přilákali zase eh, zpět. A odpověď mi předá můj asistent. Omlouvám se, že musím běžet. Eh, vă mulțumim, domnule komisár, pentru această evaluare a mandátu, și pentru prezenca. Děkuji. za hodnocení vašeho funkčního období. Sdílíme váš názor v tom, že potřebujeme kvalitnější legislativu. Potřebujeme lepší legislativu také pro finanční trhy. Tím už jsme se tady um, zabývali. Názory se mohou pochopitelně lišit tedy ohledně toho, čeho bychom chtěli dosáhnout lepší legislativou. Někteří eh, říkají, že vůbec žádná legislativa by eh, existovat neměla a proto eh, bych vyjádřila takovou trošku nepřímou kritiku, která se týká toho, že evropská legislativa se často věnuje velice drobným detailům, ale pokud analyzujete například případy Evropského soudního dvora, ty, které soudní dvůr projednával, tak uvidíte, že ke sporům došlo proto, že buď legislativa neexistovala, anebo že nebyla dostatečně jasná. A to tedy znamená, že na jedné straně říkáme, že legislativa je příliš podrobná, na druhé straně vidíme, že ty podrobnosti potřebujeme, aby legislativa byla přesná a tím, abychom předcházeli soudním sporům. A jak říkám, ty spory často vznikají kvůli tomu, že legislativa není eh, dostatečně přesná. Možná eh, jste si všimli, že náš výbor samozřejmě má zájem o podporu podnikání a lze říci, že pokud jde o tu současnou hospodářskou krizi, tak do jisté míry souvisí s tím, že jsme dostatečně nezohlednili rizika a tím pádem eh, došlo k těm současným problémům. Vy jste mluvil o tom příkladu podniku, který má pět tisíc zaměstnanců a o tom, že stát ho zachrání spíš, protože jde o pět tisíc pracovních míst, ale Mnohdy je situace taková v případě malých a středních podniků, že eh, stát nezasahuje, protože jde o pět či deset pracovních míst. A možná by bylo dobré takový přístup přehodnotit a znovu se začít zamýšlet eh, nad tím, co bychom mohli udělat. A teď moje otázka. V rámci tohoto funkčního období komise vypracovala celou řadu iniciativ a ty se týkaly podnikání, tedy toho, co se snažíte podporovat eh, i vy osobně. A mezi těmito iniciativami eh, v oblasti ochrany spotřebitelů, v oblasti sociální, ehm, zaznělo, že je potřeba vývoj v těchto oblastech hodnotit. A je třeba najít rovnováhu mezi podnikáním na jedné straně a sociálními opatřeními ochranu spotřebitelů na straně druhé. Všichni víme, že komise rozhoduje konsenzuálně a proto je podle mě důležité, abychom zohlednili také všechny ostatní oblasti. Merci, Madame la Présidente. Merci. Euh Euh, monsieur le commissaire, de nous... Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedkyně. Děkuji, pane komisaři, že jsme měli možnost udělat takovou inventarizaci věcí, eh, kterých jsme dosáhli. Mám několik otázek. V první řadě bych se chtěla vrátit eh, k té myšlence protekcionismu. Nyní se hodně hovoří o Francii. V příštím parlamentu si myslím, že bychom měli dát přednost skutečně společenství, protože preference společenství bude znamenat, že nebudeme potřebovat protekcionismus na úrovni jednotlivých členských států. A budou, nebo stále existují určité mezery, eh, které se týkají harmonizace v této oblasti, čili neměli bychom prosazovat eh, takovou interní národní politiku protekcionismu. Za druhé, v tuto chvíli stávající krize bude poukazovat na určité věci, ale pokud se Evropa vzájemně neposílí, tak tady eh, bude vzrůst takových zemí, jako je Indie nebo Čína a to budou takoví spíš predátoři než naši partneři. Celá řada z nás na to již poukázala, ale zcela jistě lepší vnitřní trh nám umožní také lépe posilovat tato partnerství v rámci globalizace a nebudeme trpět globalizací jako takovou. Nyní otázka malých a středních podniků. Pokud budeme ztrácet malé a střední podniky, pokud musíme vytvořit takový systém, kde budeme moci lépe kontrolovat fungování malých a středních podniků. Dále otázka pro náš výbor i pro komisi. Možná bychom měli být mnohem důraznější při jednotlivých komisích s jednotlivými zeměmi. Nejsme asi dost průrazní v této oblasti. Další otázka na celou řadu problémů se zapomíná. Například nedostatečná důvěra. Ta vzniká na Um, v základě toho, že naši spotřebitelé nevěří vnitřnímu trhu, čili musíme oživit tyto nezbytné politiky, které se zaměří především na ochranu spotřebitele, které budou vycházet z lepších ochranářských politik. Je to patrné v celé řadě oblastí, oblasti, které do této chvíle byly zanedbávány. Musíme bránit naše spotřebitelé. musíme tímto způsobem vytvořit eh, mnohem lepší důvěru mezi spotřebiteli, protože pokud budou lépe chráněni, tak pochopitelně budou i více investovat. A to jde vše ruku v ruce, tak jak na to poukázala celá řada mých kolegů. Jsou tady nejrůznější případy, které se potom dostávají k Evropskému soudu. Čili je důležité, abychom se zaměřili na obranu našich spotřebitelů a tím pádem budeme moci urychlit naše politiky v rámci příštího parlamentu. Děkuji. Paní Weiler, i vy jste Eh, zmínili otázku legislativy, například otázka přístupu ke zbraním. Já si myslím, když schválíme špatnou legislativu, tak potom hned viníme Evropu, ale když uděláme dobrou legislativu, tak se to připíší eh, jako svůj úspěch jednotlivé členské státy. Pochopitelně chceme mnohem silnější návrhy v této oblasti a je důležité, aby komise podpořila Evropský parlament i tento výbor. Takže bez vaší podpory bychom neprosadili naši eh, legislativu a já si to nechám do svých pamětí. Členské státy naopak chtěli prosadit slabší legislativu, ale pochopitelně, eh, kdyby tam došlo k nějakým eh, problémům, takovýmto přestřelkám, tak by potom říkali, že mají příliš slabou legislativu. Čili jsou to velice odborné otázky, ale to je také určitou politickou otázkou pro naše občany a já bych chtěla poděkovat komisi, protože v této oblasti skutečně jsme spolupracovali ruku v ruce. Takže pokud byste mohl zareagovat na tyto otázky a poznámky, děkuji. poznává toho, že je to otázka, eh, která se, které eh, se hovořilo i eh, ve spolkovém sněmu. Hovořilo se o otázce, jak je možné, že když zakazujeme zbraně, tak přesto povolujeme myslícům a lovcům mít k dispozici 24 zbraní. Co se týče protekcionismu ve Francii, hospodářství. stát, že někdo, kdo přijde s velmi dobrým nápadem, který chce realizovat, tak nakonec ho realizovat nemůže, protože eh, systém, který, který zefektivní celý systém, takže opravdu jde o to, abychom pokračovali tímto směrem, to znamená podporovali deregulaci a opravdu deregulaci odpovědí a hlavně dobré, kvalitní právní předpisy komise jezdí koherentní návrhy, o kterých se zde hovoří, nejsou nikdy návrhy pouze jednoho komisáře, jsou to návrhy celého kolegia, která jsou přijímána na základě konsenzu. To znamená, že když my předkládáme nějaký návrh týkající se ochrany spotřebitele, tak to není návrh, který jsem podpořil pouze já, je to návrh podpořený celým kolegiem a my se snažíme samozřejmě eh, dělat vše to, aby všechny naše návrhy byly koherentní, aby na sebe navazovaly. Eh, nedaří se to úplně vždycky, ale my se snažíme. jsem řekl o koherenci politiky. Eh, prostřednictvím způsobu, jakým komise přijímá eh, svou politiku, je zajištěno, že jsou zohledňovány zájmy spotřebitelů a jejich ochrana. To znamená, že tady si myslím, že nejsou Eh, nedostatky. Myslím si, že ochrana našich spotřebitelů je na velmi vysoké úrovni a myslím si, že tomu i zásadním způsobem přispěl tento výbor, protože velmi mnoho směrnic a nařízení, které zde přijímáme, se soustředí právě na ochranu spotřebitelů, na bezpečnost eh, výrobků z toho důvodu, aby byly spotřebitele, ale já jsem samozřejmě otevřený jakýmkoliv novým návrhům, jak můžeme ještě situaci zlepšit. Spotřebitel je opravdu pánem na trhu, nebo by měl být minimálně pánem na trhu. Měl by opravdu být, mělo by to tak být. A myslím si, že my bychom měli prosazovat politiku, v rámci níž by spotřebitel využíval tohoto privilegia být pánem na trhu. A to si myslím, že je možná ještě důležité zlepšit, znamená zlepšit informovanost spotřebitele. Potřebujeme, aby spotřebitelé mohli využít informace, které jim budou poskytnuty co nejrychleji a co nejsrozumitelněji. Paní předsedkyně, já si myslím, že tímto jsem odpověděla na všechny otázky. A já nevím, co bych teď ještě měl říct. Tímto způsobem bych eh, možná mohl ukončit naší spolupráci a všechno, co bude eh, v budoucnosti, to se teprve uvidí. Náš výbor by vám rád popřál vše nejlepší do eh, další práce. Určitě vás na evropské scéně uvidíme, protože váš potenciál jistě nebude nikde promrhán. Jistě vás na, v evropské politice znovu uvidíme. Děkujeme, pane komisaři, za dnešní návštěvu. Okay, colleagues, I'm going to try and... Tak, vážení kolegové, mm, pokusíme se eh, pokračovat eh, dál podle programu. Máme spoždění nějakých 25 eh, minut hned ze začátku, protože byly problémy se zařízením na tlumočení, takže teď pokud jde o práva mm, spotřebitelů, tak bych vás velice krátce informovala o zasedání pracovní skupiny, které proběhlo ve Štrasburku a krátce se zmíně, zmíním o dalších krocích a potom rovnou přistoupíme k prezentaci našeho hosta o protipožární bezpečnosti v hotelech. Máme tady odborníky, takže budeme mít možnost eh, jim klást otázky. Takže nejprve chci poděkovat eh, všem většině koordinátorů za účast eh, na zasedání pracovní skupiny ve Štrasburku. My jsme diskutovali o návrhu eh, struktury pracovního dokumentu, protože, jak se asi vzpomenete, tak eh, padlo politické rozhodnutí koordinátorů, že nebudeme mm, parlamentu pro, provádět první eh, čtení, ale že zpracujeme pracovní informační dokument a poté položíme paní komisarce Kuneva ústní otázku a zároveň tím tedy vzniká tento pracovní dokument a ta ústní otázka z něj bude vyplývat. Členové pracovní skupiny diskutovali o struktuře pracovního dokumentu, která je poměrně jasná, přehledná. Dostane se vám do rukou eh, přibližně do konce tohoto týdne, kdyby měl být celý dokument hotov my tam hodnotíme návrh komise, jednotlivé cíle, jak jsou stanoveny a jdeme do určitých podrobností u klíčových aspektů. Sledujeme také otázku eh, posouzení dopadu a pracovní skupina řeší také věci se subsidiarity a proporcionality. Také jsme se věnovali eh, některým podrobnějším aspektům návrhu komise a Čerpali jsme tak z provedených eh, slyšení a konzultace online, kde se nám dostalo eh, řady reakcí nesmírně cených pro zpracování tohoto dokumentu. Takže jsme šli do jistých podrobností, kde jsme řešili úroveň harmonizace, konkrétně možnost plné harmonizace či plné cílené harmonizace, jak předložili někteří kolegové. Věnovali jsme se také otázce, kterou nadnesly spotřebitelské organizace, tedy, že by uvítali přístup minimální harmonizace. A já jsem chtěla toto vše schromáždit tom pracovním dokumentu, aby to byl podklad pro další diskuzi. Také jsme řešili působnost a Eh, věnovali jsme se kritice, která se objevila v těch slyšeních i v té konzultaci online týkající se dalších eh, možností. Naším cílem je tedy uzavřít eh, tento eh, dokument určitým závěrem či schrnutím možností, které eh, předložíme všem zainteresovaným stranám. A jak říkám, budeme vycházet z těch proběhnutých slyšení a z těch konzultací online. Koordinátoři se tedy koordinátoři sami někdy dostali jednotlivé podněty a ty byly také vloženy do tohoto eh, dokumentu a celkově tento dokument bude základem pro eh, otázku k ústnímu eh, zodpovězení. Co s tím návrhem uděláme celkově, to už bude otázka pro nový výbor, který bude muset zvolit nějaký přístup. Další záležitost, kterou jsme řešili, bylo to, že jsme požádali komisi, aby provedla další analýzy, pokud jde o e, plnou harmonizaci, co to znamená plná harmonizace, jaký dopad na spotřebitelská práva a existující spotřebitelskou legislativu by to mohlo mít. E, také se chceme komise zeptat, aby nám dále vyjasnila vztah mezi nápravnými e, opatřeními v národním smluvním právu a tou Eh, plnou harmonizací a také jsme eh, eh, uvedli, že bychom chtěli mít další informace ohledně posouzení dopadu a výhod a nákladů jednotlivých přístupů. Někteří kolegové se domnívali, a teď na to máme čas, protože nebude probíhat první čtení, že by bylo dobré, abychom svolali všechny zainteresované a měli možnost další diskuze z toho, že by mohly vzejít další alternativy a pokud by proběhl takový dialog třeba mezi národními eh, spotřebitelskými organizacemi a jednotlivými zástupci podniků, tak budeme mít potom určitě lepší představu eh, při prohledání konkrétních přístupů. Takže mohu říci, že jsme konstruktivně pro nalezení takového přístupu, který bude fungovat v praxi a který nebude podkopávat stávající spotřebitelská práva nebo nebudou budit dojem, že spotřebitelé o nějaká práva eh, přijdou eh, na 27 eh, trzích v EU. Takže to si myslím, že je pro nás nesmírně mm, důležitým eh, cílem. Je třeba zajistit, aby naopak spotřebitelé měli eh, možnost požívat eh, té nejlepší ochrany i při přeshraničních transakcích. Pracovní dokument, jak už jsem říkala, bude všem poslancům, nikoli pouze koordinátorům, rozeslán do konce tohoto týdne a poté bude na politických frakcích, aby učinili rozhodnutí, pokud jde o obsah, konkrétní obsah té otázky k ústnímu zodpovězení. Paní komisařka Kuneva již eh, uvedla, že bude ochotná na tuto otázku reagovat eh, při nadcházejícím plenárním zasedání. Poslanci také uvedli, mimo jiné pan Harbr eh, se k tomu vyjádřil, že by byl rád, eh, kdyby jsme měli k dispozici jak ten pracovní dokument, eh, tak otázku k ústnímu zodpovězení a zápis celého jednání. A toto vše bychom slali národním parlamentům, aby viděli, o čem jsme v Evropském parlamentu diskutovali v této věci a připravili se tak připravili se tak půdu pro další práci nového parlamentu. Tento týden ve čtvrtek eh, proběhne konec konců další zasedání s národními parlamenty. Budeme se věnovat otázce práv spotřebitelů a implementaci legislativy v této oblasti, takže jenom vhodné s nimi eh, naši eh, práci, kterou jsme odvedli, projednat. Takže chtěla jsem jenom takto stručně vás informovat. Eh, nerada bych, aby tady vznikala teď další diskuze, protože dnes a zítra probíhá poslední zasedání tohoto výboru. a bude tedy na politických skupinách, aby se dohodli na Eh, konečném znění té ústní otázky. Tak ještě pan Harbra a paní Bolis. Eh, děkuji paní předsedkyně za to schrnutí, bylo velice přesné. Já bych jenom ještě eh, zdůraznil to, co říkal pan Verheugen k tomu přístupu k této věci. Já si myslím, že bylo velice dobré, že jsme věnovali dostatek času tomu posouzení dopadu, tak jak jste říkala vy, a také strategickým úvahám, které i komise eh, eh, zvážila. Ten strategický přístup je podle mě eh, nesmírně důležitý, protože pokud si nestanovíme správně strategii, tak se nám to rozpadne i potom na těch nižších úrovních a to je tedy klíčové. A teď obecněji vy jste zdůraznila, že to je naše poslední zasedání. Zítra to možná i trošičku oslavíme. Já teda ale ještě mám tady poznámkách, že se uvidíme ještě jednou 27. dubna, ale zřejmě to už bude neformální zasedání, protože jinak bychom ten den měli možnost eh, tento dokument eh, komplexně posoudit, protože nevím, kdy se ta ústní otázka vlastně dostane na plenárku, na které to plenární zasedání to bude. Můžete nám to ještě říci, protože nás čekají vlastně ještě tři další plenárky, takže bude to ta dubnová, a navíc ještě máme tento týden plenárku ve středu a več ve čtvrtek, takže kdybyste mohla říci eh, časově, jak to zhruba vypadá, abychom věděli, co můžeme čekat, jak si věci naplánovat. Bude to určitě pro poslance a jednotlivé politické skupiny eh, důležité vědět, kdy přijde otázka na pořad jednání. Děkuji, myslím, že čas na to určitě budeme mm, eh, mít dost, protože plenárka v Dubnu je úplně eh, plná. Navíc politické skupiny se dohodly, že na plenárkách v Dubnu nebudou ústní otázky, takže se to dostane na program jednání asi až v květnu. Tím pádem budou mít frakce dostatek času si vše v klidu projednat. a toho 27. dubna. Eh, jestli to bude eh, naše poslední zasedání, to ještě otevřené, záleží ještě na koordinátorech, jak se rozhodnou, eh, respektive na tom, zda bude takové zasedání potřeba. Já jsem říkala, že o té otázce k ústním odpovězení musí rozhodnout politické frakce, nikoliv my, protože my nespracováváme zprávu, kterou bychom posílali na plenárku, klademe pouze otázku k ústnímu odpovězení a tak je důležité, aby na základě toho pracovního dokumentu se nad obsahu té otázky shodly jednotlivé politické frakce, tak jak jsem to vysvětlila tudíž není potřeba, aby k tomu proběhlo zasedání, společné zasedání celého výboru ale zda chceme, aby to zasedání proběhlo 27. o tom se musí rozhodnout eh, politické frakce koordinátoře. Paní Volis. Much, Mnohokrát, paní předsedkyně, já se omlouvám, že jsem se nemohla zúčastnit eh, zasedání pracovní skupiny minulý týden ve Štrasburku. Pochopitelně teď vidím ten pracovní dokument a také, když jsem slyšela vaše vysvětlení, tak skutečně je to velice komplexní. Je tady pouze jedna věc, která mi připadá a také to vyplývá z výboru, kde spolupůsobím. Je to taková ta všeobecná koncepce, že přijetí této směrnice o právech spotřebitelů, a to je otázka, která také zazněla na slyšení, se v podstatě vzdalujeme od všeobecného smluvního práva. Pokud se rozhodneme pro tuto strategii, tak by to mělo být eh, naprosto transparentní a jasné. Měli bychom se také uvědomit, jaké to má dopady. A zcela jistě, když budeme jednat s národními parlamenty koncem tohoto týdne, tak to je jedna z otázek, která je bude nesmírně zajímat. A já si myslím, že bychom to měli také uvést v pracovním dokumentu, protože to je zcela zásadní koncepce. Je to takový odrazový můstek pro eh, další vývoj této směrnice. Eh, to, co jsem předložila, je návrh eh, dokumentu. Pochopitelně to můžete ještě pozměnit. Měli byste to, pozměňovací návrhy byste měli předložit do pátku, takže pokud máte jakékoliv poznámky, pokud to chcete jakkoliv pozměnit, tak pochopitelně to můžeme zapracovat. Já tam nevidím žádný problém. Tady jenom fakticky říkáme, že pochopitelně to přijetí bude mít určité dopady. Měli bychom to zmínit, je to zcela zásadní rozhodnutí do budoucna, čili je důležité, abychom se rozhodli, zda to takto přijmeme nebo ne. A je zcela ještě na nás, zda to takto přijmeme nebo to přijmeme jako takový všeobecný referenční rámec a uvidíte, zda budeme dál takto čekat. Pokud se takto rozhodneme, tak budeme čekat dalších 10-20 let, než přímo rozhodnutí jednotlivé členské státy. Jak už jsem říkala, je to pracovní dokument, takže bychom eh, měli mít možnost to ještě zhodnotit z faktického hlediska. Není to žádné politické rozhodnutí, není to nic závazného z našeho hlediska, hlavně do budoucnosti. Není pan Šváb, chcete k tomu ještě něco říci? vím, jestli Děkuji, paní předsedkyně. Já bych v první řadě rád vyjádřil poděkování za tento kompromisní návrh. Myslím si, že byl zpracován v tom správném duchu. Eh, uznáváme, že existují nějaké slabé stránky eh, v naší politice, ale my víme, jakým směrem se ubíráme, víme, čeho chceme dosáhnout. To znamená, že si myslím, že tento dokument je velmi dobrým základem pro příští vládu. Děkuji. Sprně, takže pokud je to vše, tak bych ráda ukončila tuto diskusi. Chtěla bych vás jenom ujistit, že máte možnost eh, pro, pronést eh, své názory. Budeme ukončovat eh, tento dokument koncem tohoto týdne. Potom to bude k dispozici, bude to k dispozici ve všech jazycích, nyní je to jenom v Němčině a ve francouzštině, bude to k dispozici na plenární zasedání. Uh, a také na základě tohoto dokumentu budeme mít možnost připravit eh, ústní otázky, které pochopitelně vyplnou přímo eh, z těch ehm, faktických poznámek, které budou zapracovány do tohoto pracovního dokumentu. Takže děkuji za vaše příspěvky a nyní bych se ráda dostala k dalšímu bodu na našem programu, což je prezentace Združení Hotrek, projekt zaměřený na požární bezpečnost v hotelech. Chtěla bych jenom říci kolegům, proč máme prezentaci ze strany paní eh, Margarete Sakery, která je generální ředitelkou tohoto zrušení. Před eh, časem jsme se zabývali otázkou požární bezpečnosti v hotelech, také jsme se bavili o otázce bezpečnosti oxidu um, uhelnatého a víme, že se musíme zaměřit na právní rámec. Máme tady také eh, doporučení z Rady z roku 86, která se zabývá otázkou požární bezpečnosti v hotelech a vím, že celá řada organizací, především spotřebitelských organizací, si stěžuje, že v podstatě eh, tato opatření nejsou naplňována ze strany členských států, čili se chceme zaměřit na tyto otázky. Myslíme si, že je to velice důležité, protože mm, Chceme, aby naše spotřebitelé využívali hotelů v zahraničí a chceme zajistit určité minimální bezpečnostní standardy, takže bych byla ráda, abychom eh, postupovali následujícím způsobem. Máme tady seminář, máme studie a spolu se spotřebiteli jsme se dohodli, že je důležité pracovat na těchto otázkách. Je dobré, abychom vypracovali tzv. kodex nebo nějakou chartu. A nyní bychom si vyslechli, vyslechli jednak jejich návrhy, jejich harmonogram, jak pokračovat v této oblasti. Čili bych ráda předala slovo paní eh, Sekvary, která je generální ředitelkou Združení Hotrek, dále zde máme zástupce eh, pana Paula Moxnese za Residor Group a také pana Alexise Varavku, který je poradcem eh, na tuto oblast. Čili prosím, dávám vám slovo. Paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové, děkuji, že jste nám dali tuto příležitost, abychom mohli prezentovat náš projekt vašemu výboru IMCO. Zastupujeme Hotrek, jak už naznačila paní předsedkyně, jsem generální ředitelkou této organizace. Dále můj kolega Moxnes bude hovořit za Resador Group, čili budeme představovat jak národní asociace, tak hlavní hotelové řetězce. Hotrek je taková zastřešující organizace 40 národních asociací, kteří zastupují zájmy tohoto sektoru ve 25 různých evropských zemích. Chci být velice stručná, takže hned se dostanu eh, k našemu projektu, což je projekt, který se zabývá požární bezpečností v hotelech. Čili jaká je, jak je kontext? Vycházíme z doporučení z roku 1986, který představuje celou řadu pravidel a předpisů, jak na národní, tak na místní úrovni. Celou řadu let probíhají nejrůznější diskuse, že bychom měli provést revizi doporučení z roku 86, nicméně bez úspěchu. Nicméně, tak jak bylo naznačeno, Evropský parlament vyslovil určitý požadavek, tento požadavek vyslovila i komise, že bychom se opět měli touto revizí zabývat. Čili asociace Hotrek přijala tuto výzvu, vypracovali jsme projekt a cílem tohoto projektu je zlepšit eh, požární bezpečnost v hotelech celkově v Evropě a chceme vytvořit eh, určitá nařízení, chceme především jednat eh, v zájmu jak malých i velkých hotelů, jednotlivých hotelů, řetězců, jak stávajících hotelů, tak nově vznikajících hotelů. A pochopitelně tato iniciativa by měla pokrývat celou Evropskou unii. Chceme úzce spolupracovat s komisí i s Evropským parlamentem. Hotrek vypracoval podnikatelský plán, který byl schválen všemi národními asociacemi, byl také schválen Evropskou komisí a byl neformálním způsobem předložen na zasedání, kde proběhl předešlý seminář výboru IMCO, kde se analyzovaly tyto otázky, takže dnes jsme velice potěšení, že můžeme mnohem formálněji tento projekt prezentovat. Co je hlavní myšlenkou? Co se týče cílů, kterých chceme dosáhnout, tam máme dva odlišné produkty. Jednak chceme vytvořit chartu, eh, kterou by měly podepsat všechny národní asociace Hotreku, která by zohledňovala závazky evropského hotelnictví a tento závazek by měl vést k lepší požární bezpečnosti. Dále bychom chtěli vypracovat moderní metodologii, která se bude tvořit na třech hlavních písmenech MBS, což je management, dále e, prvky v oblasti výstavby a dále prvky z e, oblasti požární bezpečnosti. Čili vypracováváme tento projekt v rámci pracovní skupiny Hotreku. Dosavadní zjištění by eh, měly být předloženy konzultativnímu výboru všech zainteresovaných stran, to znamená, že ten konečný produkt bude ehm, dán přínosem všech. Dále na volné hromadě Hotreku kam dorazí také Národní asociace, bychom měli eh, schválit eh, tento dokument pochopitelně. Je důležité, aby tato charta byla nejen schválena v Bruselu a především implementována v celé Evropské unii. Takže od 1. ledna roku 2010 bychom měli tento projekt eh, implementovat po celé Evropě. Dále, pracovní skupina HOTREK, členové i prezident jsou členy asociace HOTREK, všichni mají velice dobré zkušenosti a odbornou znalost požární bezpečnosti. Dále je důležité, abychom měli zástupce z jednotlivých zemích, ale také hlavně hotelových řetězců. Tady máme jednoho zástupce řetězců, ale také zástupce malých hotelů. Pracovní skupina také získává odbornou pomoc ze strany pana Patrika Kareho, který je zkušeným britským odborníkem na požární bezpečnost a také pomoc ze strany nezávislého poradce pana Nislera, který je sám požárníkem. Čili někteří europoslanci se zúčastnili naše první schůzky, dále také spotřebitelé, eh, kteří zastupují ANEK, dále pojišťovny, tur operátoři, dále bezpečnostní požární sítě, výrobci eh, bezpečnostních eh, postřikových zařízení a také Evropská protipožární akademie. Co se týče charty, tak ta je neustále projednávána a tato charta by měla být eh, podepsána všemi národními asociacemi Hotreku, měla by být velice stručná, jasná a měla by být postavená na sedmi pilířích dobrého hotelnictví ještě nevíme, budeme tam mít sedm nebo osm pilířů, bude záležet, jak tento text bude finalizován, ale identifikovali jsme minimálně sedm pilířů. Je to zodpovědný člověk za protipožární bezpečnost, dále zaznamenávání požáru, eh, plán eh, v případě požáru, školení zaměstnanců, eh, dále trénink a školení pro případnou evakuaci, inspekce a e, každoroční hodnocení požárního rizika. Čili je důležité, aby členové hotreku, to znamená jednotlivé hotely i řetězce, by se měli zapojit do těchto aktivit, všichni by se měli přihlásit k těmto sedmi principům, dále to bude sledováno e, naší asociací, také vznikne databáze a dále bude důležité také propagovat tuto novou chartu, novou metodologii MBS a všem eh, úřadům a orgánům, které se zabývají otázkou protipožární ochrany, ať už je to kontrola, prevence a tak dále. A také je důležité, aby Hotrek eh, podával informaci jak Evropské komisi, tak Evropskému parlamentu. Metodologie MBS, která také ještě projednávána, by měla být eh, velice příznivá pro uživatele, měla by vycházet ze stávajících dokumentů, které jsou připravovány národními asociacemi, ale také skupinami Rezaida nebo dalšími národními asociacemi. Dále, meteorologie je vypracována pod vedením pana Petrika Kariho a až bude dokončována nebo dopracována do určitého stádia, tak bude předložena jednotlivým výborům eh, pro hodnocení, aby se všichni mohli vyslovit. Takže metodologie MBS musí podporovat hlavně to písmeno M, a to je otázka managementu. Také v této oblasti musíme vypracovat sedm nebo osm principů dobrého řízení Eh, hotelů. To bude opět zapracováno do naší charty, protože si myslíme, že to písmeno M je klíčovým aspektem, který má zvýšit eh, povědomí, co se týče protipožární bezpečnosti. Zde máte harmonogram, jak už jsem říkala, pracujeme v rámci naší pracovní skupiny. Další zasedání našeho poradního výboru zainteresovaných stran se bude konat na začátku června a Dále další zasedání bude v září. Jak už jsem říkala, doufám, že celý projekt bude schválen někdy na podzim a potom předložen Evropskému parlamentu, také komisi, ještě před koncem letošního roku a tento projekt jako takový bude zahájen začátkem roku 2010. Pokud máte jakékoliv poznámky, návrhy, tak si je velice rádi vyslechneme, ale nyní bych ráda předala slovo eh, panu eh, Moxnesovi, který je skutečným odborníkem na protipožární ochranu, takže ten bude řešit ty techničtější aspekty. Děkuji. thank you very much. I think it was extremely helpful. Děkuji. To byl velice cený náhled na vaše práci a na eh, ten časový harmonogram. Nejprve bych se zeptala kolegů, zde by se rádi zeptali na něco, co se týká vaší prezentace, vašeho vystoupení. Zdá se, vy jste na naše přání skutečně mm, pokryla všechny záležitosti, které nás zajímají, to znamená nové budovy, eh, historické budovy a tak dále. Má někdo nějaký dotaz eh, z kolegů poslanců? Já tady dvě otázky mám. Ta mm, charta, kterou chcete prosazovat, eh, kterou podepíší signatáři, tak se chci zeptat, jak ta charta bude vlastně fungovat. Co to třeba pro mě jako spotřebitele bude znamenat? že taková charta vznikne a že bude představovat jistý mm, závazek. Znamená to pro mě záruku adekvátní a vysoké protipožární ochrany v hotelech? Toto pro mě bude znamenat, nebo co konkrétně tato charta přinese mě jakožto spotřebiteli? Jaký význam to pro mě bude mít? A druhá otázka, asi se vzpomenete, že eh, jedna věc, eh, o které jsme mluvili a vy jste se o tom teď nezmínila, byla problematika eh, otravy oxidem uhelnatým. Vy jste o tom teď nemluvila už nějak konkrétně. Já mám pocit, že to je věc poměrně důležitá právě proto, že se to týká bezpečnosti. Pane Harbře, máte nějakou otázku k tomuto? Nic? tak eh, kdybyste mohla eh, paní Sekveris eh, odpovědět. Well, thank you for the, the opportunity to be here again. Děkuji za možnost opět vystoupit ve vašem výboru. Jeden z důvodů, proč jsme se chtěli jako to skupina připojit k této mm, iniciativě, je, protože už jsme před dlouhou dobou zjistili, že pokud chceme opravdu zlepšit bezpečnost v našich hotelích, tak závisíme na každodenních krocích eh, každého našeho zaměstnance na každé úrovni ve všech našich eh, hotelech a regionech, kde působíme, ale protože hostely, které provozujeme, se velice liší, pokud jde o jejich velikost, eh, stáří, vnitřní organizace, právní rámec, v němž fungují a tak dále, tak No, samozřejmě nemůžeme sepsat žádný jednotný manuál pro všechny, nebo jenom velice obtížně. A e, z tohoto důvodu spíše věříme v takovou to chartu, která nám umožní soustředit e, naši práci nebo zorganizovat ji takovým e, způsobem, který zajistí bezpečnost. A to pro vás bude tou výhodou, eh, jakožto eh, spotřebitele a samozřejmě to bude i výhoda pro samotné hotely. Já když jsem se ptal personálu, proč máme v hotelu eh, detektory kouře, tak mi lidé říkali kvůli bezpečnosti hostů. Ale já se jim snažím vysvětlit, že hosté tady zůstanou třeba jednu noc nebo dva dny, ale zaměstnanci v tom hotelu pracují každý den, každý týden, měsíc a rok. A tak když se na to podíváme čistě z hlediska statistického, tak spíše jde o zaměstnance, kteří se vystavují většímu riziku v hotelích než samotní hosté, tedy spotřebitelé. A tím, že budeme motivovat hm, zaměstnance a zvyšovat jejich povědomí o bezpečnosti v hotelech, tak Eh, ji budou mít sami pod kontrolou a v zájmu své vlastní bezpečnosti budou ochotní k většímu pokroku, než kdybychom eh, vysoce investovali třeba do technického vybavení. A z toho plyne i výhoda pro spotřebitele. Plyne z tohoto zvýšeného povědomí, což pomůže našim hotelům eh, řídit otázku bezpečnosti interně lepším způsobem. Já doufám, že jsem tak eh, odpověděl. My vás samozřejmě ve vaší práci podporujeme, jsme velice rádi, že pracujete na té chartě. Teď eh, chápu, jak eh, s tím souvisí ten spotřebitel. Není to tedy jenom otázka zaměstnavatelů, ale také zaměstnanců, s tím s vámi souhlasím. Ale já jsem spíš uvažovala tak, že když si zarezervuju hotel, tak uvidím někde na hotelové brožurce informace o tom, že tento hotel eh, podepsal mm, vaše chartu a tudíž, že mohu například očekávat vyšší protipožární bezpečnost než eh, jinde a že tam bude tedy člověk, který přímo bude odpovídat za požární bezpečnost a tak dále. Všechno to, co eh, slibujete, že zavedete, mohu tedy něco takového očekávat? Bude mi to zaručeno jakožto spotřebiteli a navázala bych na to ještě jednou věcí. Myslíte si, že tedy otrava oxidem uhelnatým problém není? Není totiž eh, nějak zařazená mezi ty bezpečnostní problémy a rizika. Já se ptám, protože to už někteří kolegové, eh, někteří kolegové o tom hovořili již dříve. Omlouvám se, že jsem se nevěnoval oxidu uhelnatému. tému. Pokud jde o tu systémovou část eh, dokumentace, na které pracujeme, tak v ní řešíme rovněž otázku otravou otravy oxidem uhelnatým. Nezařadili jsme to do dnešního vystoupení, ale myslíme na to a většina velkých řetězců, včetně mého, už eh, máme eh, zařazenou otázku oxidu uhelnatého do našeho bezpečnostního programu. Teď pokud jde o to, jak eh, zjistíte při rezervaci, zda hotel eh, dodržuje tu chartu, tak záleží na tom vyhledávači nebo tom rezervačním systému, ale všechny hotely eh, patřící do Mezinárodní asociace, která podepsala tuto chartu, budou nějakým způsobem označeni jako členy Eh, či signatáři této charty. Ještě jsme nespracovali konkrétní mm, podrobnosti, ale myslím, že nějakým způsobem se to v hotelové dokumentaci objeví. Určitě to bude mm, výhoda pro hotel, kterou bude hotel sám eh, nějakým způsobem propagovat. Thank you. I can... Děkuji. Teď bych se zeptala komise, zda se k tomu chce vyjádřit, protože je to věc, na které jsme společně pracovali s komisí. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci jenom zdůraznit, že to, co zde nezaznělo, o tom už jsme skutečně společně eh, diskutovali jak eh, u nás na komisi, tak i eh, v rámci společných zasedání tady s vámi ve výboru. A my rovněž organizujeme eh, v zasedání výboru zainteresovaných stran. Je nám potěšením, že také váš výbor byl naposledy zastoupen na tomto jednání a doufám, že tomu tak eh, bude i do budoucna v případě eh, budoucích jednání. A teď pokud jde o vaši konkrétní otázku, jakým způsobem jakožto spotřebitel poznám, že z tohoto všeho pro mě plyne nějaká výhoda, tak celý ten plán ještě není pochopitelně dokončen, dokončen ale Hotrek mě ujistil o, o tom, že pochyby nejsou na místě, že všichni, kteří podepíšou tuto chartu, tak budou monitorováni Samozřejmě, že často mm, problém leží v drobnostech a také třeba sledovat, jak ten monitoring bude fungovat, ale i tak si myslím, že existuje dostatečná motivace už v tuto chvíli pro to, aby se hotely připojili k této iniciativě, chartu podepsali, vzali na sebe tento závazek. Co je velice povzbudivé, a co zaznělo na prvním zasedání schůzky zainteresovaných stran, je, že zástupce dvou eh, evropských asociací uvedli, že se jim to zdá slibné a že uvažují o tom, že by eh, pod, že by přítomnost eh, či zapojení hotelů a do této charty pro ně bylo mm, důležité a já si myslím, že tedy se to ubírá přesně tím směrem, který si přeje jak komise, tak parlament. Děkuji, to zní skutečně velice užitečně. Já jsem to jako předsedkyně výboru pečlivě mm, sledovala a chceme, mm, aby tady byla řešena je otázka podmíněnosti, tedy že když vzniknou nějaké standardy, prostřednictvím seberegulace, samoregulace, tak je třeba nastavit ty standardy velice dobře, tak jak se to přejeme. Dokud ovšem nebude ta charta dostatečně propagována a to natolik, že jako spotřebitel se schválně zvolím konkrétní hotel právě proto, že podepsal tuto chartu, tak to nepřinese dostatečný hmatatelný výsledek a nepřinutí to eh, zvýšit, eh, nepřinutí to jiné hotely zvýšit bezpečnostní standardy. Asi víte, že mm, Někteří prosazují spíše legislativní pravidla v této oblasti a ne samoregulaci. Máme už eh, tuto chvíli legislativu z roku 86, teď návrh skupiny mm, zainteresovaných stran na tuto chartu, ale z dlouhodobého hlediska, pokud se neukáže Eh, že ta, mm, ta charta je dostatečně silná, bude dostatečně propagována, tak nám eh, nezbyde, než se ubírat eh, cestou legislativní. Já bych tedy v tuto chvíli vám všem poděkovala za odvedenou práci v této oblasti. My ji skutečně nesmírně podporujeme, chceme ji podporovat nadále a chceme pomoci eh, vám všem eh, v další práci, která vede ke zvýšení bezpečnostních standardů, tedy k něčemu, co je dobré pro naše spotřebitele. Děkuji vám tedy za dnešní vystoupení a těším se na další aktuální informace o vaše o vaší eh, práci a doufejme, že i náš parlament a výbor bude mít i v budoucnu možnost zúčastnit se vašich dalších jednání. Děkuji. A pan Harbr nyní. Teď se vrátím, vracíme totiž k důležitým jednáním, kterých jste se účastnil jménem našeho výboru a týká se to sítě a služeb elektronických komunikací, ochrany soukromí a ochrany spotřebitelů. Takže Eh, předala bych vám slovo, abychom se společně podívali na pozměňovací návrhy. Máme tady některé, ovšem nikoli všechny stínové zpravodaje, ale já vím, že vy jste s nimi pravidelně v kontaktu, takže to není žádný problém. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vznikly kompromisní pozměňovací návrhy, které byly vyjednány. Doufám, že budou také rozdány, protože jsou už k dispozici. Nevím, zda sekretariát je už rozdal či ne, ale vím, že jsou připraveny. Takže kolega s nimi snad dorazil, jsou, máme k dispozici kompromisní pozměňovací návrhy. Uh, um, Takže kdo bude mít text u sebe, tak vás uh, budu provádět tímto textem. Mohu vás požádat, abyste prosím rozdali texty členům našeho výboru takže budu hovořit nejdříve o tom procesu, kde se nacházíme. V první řadě bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům, všem našim pracovníkům. Pracovali jsme na tomto návrhu několik měsíců, zcela určitě od dohody na společném stanovisku a pochopitelně i před vypracováním tohoto stanoviska. Co se týče našeho stanoviska v celém balíčku o telekomunikacích. Jak víte, tak jsem pracoval se zpravodají z jiných výborů, se, se zástupci eh, výboru pro průmysl, paní Trautmann a s dalším kolegou. Snažili jsme se dosáhnout dohody v rámci druhého čtení s radou. Pochopitelně to se týkalo našeho společného stanoviska. Zapojili jsme se do celé řady dost dlouhých, obtížných vyjednávání, abychom měli jistotu, že stanovisko parlamentu je lépe zakomponováno do našeho společného stanoviska. Co se týče politických priorit, tak ty se především v eh, vyjednávání zaměřily na ekonomická nařízení, na vytvoření nového orgánu pro eh, regulační koordinaci a jak parlament, tak rada většinou, eh, ve většině bodů dosáhly schody. Já jsem vyjednával určité body, které byly zajímavé eh, pro náš výbor, k tomu se dostanu později a doufám, že proběhne eh, konečný trialog ještě dnes večer. Co se týče práv spotřebitelů a také je tam ten prvek těch důvěrných informací, tak eh, tomu se nevěnovala velká pozornost v rámci rady. Měli jsme mnohem intenzivnější jednání minulý týden, která se eh, týkala naopak návrhu, co se týče práv uživatelů. A tady došlo k určitému pokroku. Dosáhli jsme tam eh, velkého pokroku především pro spotřebitele. To jsou věci, které se objevily v našem návrhu pro první čtení. Chtěl bych poděkovat Radě za velice konstruktivní přístup v rámci vyjednávání a Eh, myslím, že jsme nedosáhli dalšího pokroku, nejen, eh, tedy ne kvůli tomu, že jsme nedosáhli dohody, ale vlastně jsme neměli eh, dost času. Měli jsme tři paralelní oblasti, takže jsme museli také investovat určitý čas do těch dalších dvou oblastí. Takže minulý týden jsme eh, zasedali od sedmi od rána až do půl dvanácté do večera, takže vidíte, že jsme skutečně tomu věnovali patřičný čas. A teď je to stanovisko, které jsme dohodli, bych vám rád doporučil. Je to přijetí celá řada, celé řady pozměňovacích návrhů, kompromisních návrhů, které byly podepsány všemi politickými skupinami také zelení, i když mají určité eh, výhrady k určitým detailům, ale ALDE, PSE, všichni se podepsali pod kompromisní návrhy. Takže já bych chtěl o těchto návrzích hlasovat zítra, což odstraní celou řadu dalších pozměňovacích návrhů předložených dalšími kolegy. Chtěl bych, aby náš výbor také podpořil celou řadu pozměňovacích návrhů pro první čtení které, o kterých se stále ještě jedná, pokud to mohu tak říci, protože eh, musíme uzavřít jednání s radou právě eh, v několika těchto bodech. A jsou tady významné oblasti, kde musíme dosáhnout ještě dohody. To se týká například přenositelnosti čísel. Například, když eh, spotřebitelé naopak mají jiného poskytovatele mobilních služeb, tak to je velice obtížná otázka. Dále další dvě kritické oblasti, které se týkají eh, soukromých informací a také je to opatření tzv. opt-in eh, oproti opt-outu. To znamená, chceme umožnit, aby podniky měly přístup k informacím na vašem vlastním počítači. Věříme, že ten opt-in, pokud ta formulace bude náležitá, můžeme ponechat, takže můžeme asi dosáhnout eh, schody, nicméně to velice citlivá právní otázka, která se musí ještě dojednat. Ale celkově, co se týče otázek ochrany spotřebitele, jsme dosáhli ohromného pokroku, takže nyní možná bych eh, vás mohl upozornit na kompromisní návrhy, co obsahují a pokud eh, máte jakékoliv poznámky, tak také odpovím na vaše dotazy, hlavně před zítřejším hlasováním. Já se omlouvám, že to je k dispozici pouze v angličtině, ale pokusím se schrnout klíčové body. Takže kompromisní návrh číslo jedna. Tady jsme se dohodli s radou, že budeme mít nový pozměňovací návrh, který umožní členským státům větší flexibilitu. Budou moci eh, zavést požadavek na univerzální službu, který nyní zohledňuje přístup v rámci broadbandu širokopásmového Eh, vysílání a ne ten návrh, který se objevil v roce 2001, což byl eh, přístup eh, mnohem užšího pásma a tím se omazovaly služby. Čili to je pozměňovací návrh pro jeden článek, ale doufáme, že uchováme patřičnou flexibilitu. Také chceme požádat komisi, aby dokončila stávající revizi povinností univerzální služby čili aby pozměnila poslední větu, která se týká data ledna 2010. Možná tady bude alternativní přístup, to znamená, že tady bude ještě další prohlášení ze strany komise, ale měli bychom to probrat zítra, abychom eh, poukázali na to, že náš výbor chce prosadit to dané datum. Dále je tady celá řada opatření, která spadají do kompromisního návrhu eh, dvě, což je bod odůvodnění, týká se to zařízení. Je to hlavně technická změna, která se týká toho, že tady máme podrobný popis eh, zařízení pro postižené lidi. Je to převedení eh, z článku do bodu odůvodnění a my si myslíme, že právě tento detail bude dobře ošetřen v tom bodu odůvodnění. Za chvíli se vrátím k důležitým otázkám, která se týkají postižených uživatelů a které by měl také náš výbor podpořit. Dále, nyní kompromisní návrh číslo 3. Dohodli jsme se, že opět, aby to nařízení bylo takové nadčasové, přístup eh, veřejné telefony a hlavně hlasové služby by měly být mnohem širší definovány. Hlavně se to týká tzv. veřejných telefonních služeb to se týká určitých bodů pro veřejnou telefonii a nemělo by se to brát eh, pouze z hlediska nějaké telefonní budky z toho tradičního pohledu nebo eh, placené telefonní budky. Musí to být eh, taková služba zdarma, která má být zprostředkována například přes internet. Čili by bylo dobré rozšířit působnost tohoto nařízení tím, že tam napíšeme nejen veřejně placený telefon, ale to tady bude požadavek na členské státy, ale je důležité, aby členské státy a regulátoři eh, podpořili eh, přístup k veřejným místům eh, veřejné telefonie. Čili to je takový možná detail, ale velice důležitý. Dále chtěl bych konkrétně poděkovat radě za to, že přijala naše stanovisko, které se týká přístupu pro postižené uživatele. Dále kompromisní návrh 4 obsahuje celou řadu opatření, kde jsme opět zdůraznili ve směrnici termín ekvivalent. Rada to chtěla nahradit termínem comparable, čili srovnatelný. A my si myslíme, že to slovo ekvivalent je mnohem důraznější, lepší. Co jsme konkrétně udělali? Dohodli jsme se na bodu odůvodnění, který jasně stanovuje, co myslíme tou ekvivalentností, to znamená, že i postižení lidé musí mít ekvivalentní přístup k této službě, stejný přístup k této službě. Čili v rámci kompromisního návrhu číslo 4 jsme opět nastavili ten termín ekvivalentní s tím srovnatelný. A Bojovali jsme za tuto terminologii a jsem velice rád, že jsme přesvědčili radu. Dále, kompromisní návrh číslo 5, který je hodně dlouhý. Tento návrh eh, obsahuje celou řadu detailů, které se týkají požadavků eh, na transparentnost a informování spotřebitelů v rámci smluv. Neustále využívání komunikačních služeb. Musí tady být eh, požadavek na provozovatele, aby informovali spotřebitele, co se týče přístupu k službám, také k dalším podmínkám, které se jednotlivých služeb týkají. Čili myslím, že se nám podařilo lépe vysvětlit tyto formulace. Dále předsmluvní povinnosti poskytování informací. Musí být jasné spotřebitelům, zda mají například přístup k různým neléhavým voláním, tísňovým voláním a podobně. Dále omezený přístup eh, používání aplikací. Tam, kde to umožňuje například národní právo a komunitární právo. Tady je to velice důležitý eh, prvek, protože jsme měli pocit, že musí být nastolena naprostá transparentnost, pokud eh, provozatel chce uplatnit určité podmínky tohoto typu. A transparentnost neznamená, že tyto podmínky jsou právně umožněny. Mohou být umožněny pouze v případě, že jsou v souladu eh, s eh, pravidly hospodářské soutěže nebo s národními pravidly. Ale například tady budou omezené služby, například hlasové služby si můžete vzít pouze v případě, že budete mít i internet a pokud budete mít podmínky, které budou omezovat přístup k určitým službám, tak to musí být jasně stanoveno. Dále postupy které mohou být uplatňovány provozatelem, aby jaksi ten provoz hlasových služeb mohl usměrňovat, aby eh, se vyhnul určitým ehm, špičkám nebo problémům. Pochopitelně celá řada poskytovatelů eh, služeb poskytuje tyto informace spotřebitelům, jakým způsobem eh, mění svůj provoz, aby E, zajišťovala vysokou dostupnost, hlavně u širokopásmových služeb, například když máte e, televizi e, s vysokým rozlišením, kde musíte mít velice kvalitní službu, nebo když máte internetové e-mailové služby, které vysakují, vyžadují vysoké standardy v oblasti kvality, aby se tato kvalita neměnila. Čili je tady velice široká koncepce, která se týká takzvané síťové neutrality a slyšeli jsme nejrůznější názory. Náš kompromisní návrh musí být jas, naprosto jasný v této oblasti. Jakákoliv otázka, která se týká omezení přístupu a postupů, které e, uspůsobují provoz, musí být v souladu e, s, s e, pravidly hospodářské soutěže a nediskriminace. Musí tady být naprostá transparentnost, hlavně z hlediska spotřebitelů. To je správná strategie oproti USA, kde existuje velice široké hospodářské e, prostředí, kde je vždycky poskytnut určitý mandát provozovatelům k určitým spojením, tak e, tomu tak není. Takže některé ty věci, které zazněly jsou. USA, v podstatě poukazují na prostředí, které je naprosto odlišné od našeho. My skutečně musíme jednat eh, hlavně ve jménu spotřebitele a naprostého přístupu k těmto službám. Dále vracím se eh, ke svým původním návrhům, nebudu zacházet do podrobností, ale eh, provedli jsme celou řadu změn v detailech. Například se nám podařilo dohodnout se na určitém vzorci, to bude otázka pozměňovací návrhu 21. Dále jsou to změny, které se týkají smluv. Tady je vzorec, který se týká eh, podmínek na propagaci. Tady se hovoří o minimálním, minimálních výhodách. Například někdo dostane takovou původní nabídku, že může využít eh, určitý počet minut, Ovšem tato výhoda eh, zanikne v, po určité době, ale to opět musí být jasně stanoveno. Dále článek 21, eh, což je poskytování informací v rámci platnosti smlouvy. Tady jsme, myslím, významně zlepšili a vyjasnili znění, co se týče tarifních informací, dále nezávislé hodnocení nákladů, potom vzorců využívání Opět eh, jsou tady informace o jednotlivých tarifech. Dále, pokud eh, provozovatel změní podmínky, pokud omezí přístup ke službám nebo nějaké postupy, pokud bude měnit své postupy, co se týče uspůsobování provozu, tak je tady jasná povinnost, že bude muset o tom informovat uživatele. Dále jsme modifikovali konkrétní opatření, která se týkají uh, komunikace, která musí eh, být také poskytována i lidem, kteří nejsou eh, samotní uživatelé. To je takzvané informování o eh, informaci ve veřejném zájmu. Tyto informace musí být poskytovány prostřednictvím nástrojů jednotlivým uživatelům zdarma. To znamená, že vlády nesmí navrhovat jiné způsoby komunikace než ty, které eh, mají spotřebitel. To znamená, že spotřebitel nesmí platit něco navíc za informace, které jim chce sdělit vláda. Um, Teď bych přešel ke kompromisnímu návrhu 26. To je nový bod zdůvodnění. Uh, o kterém ještě budeme muset jednat, ale v tomto novém bodě eh, chceme schrnout náš postoj k otázce přístupu ke službám, otázku kvality služeb a také důležité požadavky na to, které eh, postupy považujeme za vhodné, tedy všechny ty, které neporušují eh, volnou hospodářskou eh, soutěž, zakazujeme jakékoliv preferenční mm, služby v této oblasti. A to souvisí s požadavkem v článku 22.3, který jsme nezměnili, ale mm, kde se požadavek na kvalitu služby opět objevuje protože kromě eh, opatření eh, na ochranu hospodářské soutěže je možné, aby provozovatelé používali diskriminační eh, službu nebo kvalitu služby nabízeli by vlastní službu kvalitněji, rychleji, než by to umožnili jiným provozovatelům eh, ve své mm, síti. Pokud je o kompromisní návrh 7, tak eh, tady jsme provedli docela důležité změny, které si myslíme, že zlepšují konkurenční eh, prostředí a také transparentnost. Pokud jde o kompromisní návrh 8, tak to je náš návrh, který se týká přenositelnosti čísel ale tady jsme rádi, že Rada akceptovala náš návrh o omezeních eh, pro délku smluv, které nemůžou být delší než 24 měsíců a uživatelé mají možnost eh, přistoupit také na smlouvy s minimální délkou 12 měsíců. To je podle mě důležité pro spotřebitele a nebylo to v původním návrhu rady, ale jak říkám, ještě tady možná budeme muset eh, odstavec 4 trošku dojednat, hlavně pokud jde o eh, tu přenositelnost čísel. Pokud jde o kompromisní návrh 9, tak zde se objevuje nové znění o informacích pro mm, spotřebitele o dostupnosti údajů. kompromisním návrhu 10, teď se dostávám k požadavku ochrany údajů, tak zde se objevuje nový návrh ohledně působnosti, rozsahu, dva návrhy o zpracovávání eh, údajů z hlediska bezpečnosti, které rada odsouhlasila, otázka eh, datového provozu se zde řeší, včetně některých provozních záležitostí a to vše eh, je na základě již dosažené dohody s radou. K tomu bych ještě dodal, že původní mm, pozměňovací návrhy z prvního čtení, které rada eh, odsouhlasila, navrhujeme eh, znovu a doufáme, že zítra kolegové podpoří. Na závěr bych řekl, že jsme dosáhli společně velkého pokroku v této mm, velice důležité eh, směrnici pro eh, spotřebitele na vnitřním trhu. Chceme zajistit, eh, že všechna opatření v souvisejícím s textu o lepší regulaci, to budou také mm, ošetřovat. Uvidíme, jak proběhne trialog ve čtvrtek odpoledne ve čtyři hodiny. To znamená, že nebudu moci být na tom společném zasedání s národními parlamenty, které plánuje náš výbor, ale chtěl bych eh, v tuto chvíli ještě poděkovat eh, stínovým zpravodajům a ještě jednou zopakovat, že jsme dosáhli velikého pokroku v jednání s radou, ačkoliv eh, je potřeba ještě některé drobnosti dojednat. A doufejme, že jednání skončí buď to tento týden nebo velice brzy na to a že poté budeme moci eh, vytvořit eh, kompletní pozměňovací návrhy pro plenární zasedání a to bude skutečně veliký pokrok eh, a důkaz kvalitní práce tohoto výboru a také dobré spolupráce s radou, která nám umožnila dosáhnout pokroku a zlepšení, stávající legislativy. Omlouvám se, že jsem mluvil tak podrobně, ale chtěl jsem kolegům vysvětlit eh, současnou situaci. Děkuji, to bylo skutečně velice komplexní posouzení současného stavu. Nemáme tady žádné další stínové zpravodaje, takže bych se obrátila na ostatní kolegy poslance, jestli se chtějí vyjádřit. Vidím, že nikoliv a stínoví zpravodajové tady nejsou. Eh, chcete zapojit eh, komisi nebo, nebo radu? Rodford, Pane Rodforde, chcete se vyjádřit? Předsednictví tady není, ale pan Rodford se může vyjádřit jménem komise. Ano, jenom velice stručně děkuji paní předsedkyně. Děkuji panu Harbrovi za přehled současné situace. My samozřejmě pečlivě projdeme všechny pozměňovací návrhy, ty kompromisní pozměňovací návrhy. Pan Harbr velice správně uvedl, že jsme dosáhli obrovského pokroku v posledních týdnech a i my Eh, vnímáme úplně stejně ta problematická místa, které musíme prodiskutovat v trialogu. Pokusíme se soustředit se na všechny eh, podrobnosti v maximální možné míře a posunout věc eh, dopředu. Vyhneme se, doufejme, takto dohodovacímu řízení. Všechny materiály už teď pohromadě máme k tomu, abychom dosáhli dohody v druhém čtení. Děkuji. Děkuji. Vím, že pan Harber je v kontaktu se stínovými zpravodaji, takže hlasovat budeme zítra a to označené množství kompromisních eh, návrhů. Eh, chcete to ještě eh, zakončit, než přejdeme dalšímu bodu? Ano, no bych řekl, že hlasovací seznam už je k dispozici nyní. Je tam vidět, jak do toho zapadají ty kompromisní pozměňovací návrhy. Ty se totiž týkají téme všech doplňujících pozměňovacích návrhů, které chtěl náš výbor předložit v rámci druhého čtení. Uh, v zásadě nebudou přijímat už žádné další jiné návrhy, protože tak jsme se dohodli se stínovým zpravodaj, že jsme vlastně všechny pozměňovací návrhy zapracovali do těch kompromisních. Také budeme hlasovat eh, o mých některých základních původních eh, pozměňovacích návrzích, eh, které znovu uvádějí naše požadavky z prvního čtení. Doufejme, že mm, budou nyní radou odsouhlaseny. Já tedy doufám, že takto vznikne mnohem kvalitnější, zlepšení vylepšený návrh a jsem velice rád, že Rada byla doposavat tak ochotna eh, k jednání a rovněž děkuji také komisi za to, že nám pomohla s touto tak problematickou eh, záležitostí. And of course we accept that, um... Ano, já myslím, že souhlasíme s tím, že už nebudeme eh, přijímat další pozměňovací návrhy, takže to zítřejší, hla, zítřejší hlasování mm, pardon, bude mm, velice hladké a bezproblémové. Tak a teď přejdeme k dalšímu bodu na programu jednání. Máme tady paní Daily. Jsem velice ráda, že mezi nás dorazila a že nám přepraví, eh, představí zprávu Solvy, ta hodnotící zprávu o transpozici směrnic eh, o vnitřním eh, trhu. Máme totiž k dispozici také zprávu z vlastní iniciativy, tomu přehledu transpozice legislativy. Já doufám, že paní Daly bude moci využít tohoto materiálu pro budoucí přehledy. Jak asi víte, paní Daly, tak my velice podporujeme také návrh Solvit a jsme ochotni nabídnout jakoukoliv pomoc, kterou budete potřebovat. Víme, že trošku problémy jsou v oblasti personální, ale že občané se stále více obracejí o pomoc na, na Solvit. Takže o tom budeme mluvit stejně jako o eh, službě o informování občanů, signpost eh, service. Teď by bylo dobré zamyslet se nad tím, jak všechny tyto služby integrovat eh, a také ještě zpřístupnit občanům a podnikům. My jsme tedy velice rádi, že jste mezi nás zavítala. Poprosím kolegy, aby se utišili či opustili zasedací místnost. Um. And as you can see, Mrs. Daly, we've only got the hard... A paní Deli, jak vidíte, tak už tady zůstali skutečně jenom skalní poslanci tuto hodinu. Já také musím odejít za chviličku na zasedání eh, předsedu výboru, kde budeme řešit eh, důležitou eh, otázku zdravotních služeb, ale zastoupí mě místo předseda který bude moderovat následující diskuzi, takže nejprve si vyslechneme vaše vystoupení. Ještě jednou děkuji, že jste přišla. So, thank you, thank you very much, Mr. Chairman. Um, it's, it's an... Děkuji vám, pane předsedo, jsem velice ráda, eh, že mohu být na vašem zasedání. Jsem vůbec poprvé v této úžasné nové eh, budově a to mě zvláště těší. Tak eh, myslím, že je všem jasné, jak je vnitřní trh důležitý. Ukázal nám svou schopnost tvořit pracovní místa, podporovat podnikání a zvýšit eh, kupní sílu spotřebitelů. Také je jasné, že za současné mm, hospodářské krize se musíme o vnitřní trh dobře starat. A my eh, s naším přehledem o transpozici legislativy a s tou eh, zprávou Solvit a eh, se sítí eh, Solvit eh, a s tou informační službou se snažíme dále o vnitřní trh pečovat. Podle toho posledního přehledu o transpozici legislativy vnitřního trhu, který jsme publikovali v únoru, průměrný transpoziční deficit v EU je 1%, což je v souladu s cílem, který se stanovila Evropská rada. A to znamená, že většina členských států dokázala buď to udržet eh, svou původní úroveň, anebo ještě zlepšit eh, včasné převádění eh, legislativy o vnitřním trhu. Bohužel to neplatí pro všechny státy, existuje i taková černá listina na straně 14 a 15 naší, našeho přehledu. Implementace všem prvním krokem, pouze prvním krokem, kterým to nekončí, protože nejde jenom o včasné převádění legislativy, ale také o správnou aplikaci této legislativy na vnitřním trhu. A tady panuje jisté znepokojení, protože počet soudních řízení, které se vedou pro porušení či nepřevedení legislativy, nám stoupá. A legislativa může fungovat dobře pouze, když budou všude panovat stejné podmínky ve všech státech. Na stránce 16 eh, eh, vidíte konkrétní eh, údaje, které se týkají znepokojivé situace u implementace. Je tam opět černá listina všech právě probíhajících soudních řízení, které se vedou kvůli nesprávné aplikaci legislativy. Jsou tam tedy dvě černé listiny, které vás možná budou zajímat. My eh, v tomto přehledu také mm, usilujeme o zohlednění doporučení paní Sedešolc eh, a její zprávy z vlastní iniciativy a snažíme se jít ještě trošičku dál. V tomto konkrétním bodě tedy eh, sledujeme komerční obchodní toky eh, v EU a také mezi EU a třetími zeměmi, pokud je o zboží, služe, služby a kapitál, pohyb těchto tří komodit. Pokud jde o eh, zboží, tak eh, zde ehm, je trh v objemu 16,9%, pokud jde o interní služby, tak pouze 5% a pokud jde o toky kapitálu v rámci Unie, tak je to 4%. A vidíte Tudíž ta čísla to naznačují, že ještě musíme urazit velice dlouhou cestu, než se dostaneme ke skutečné integraci na vnitřním trhu, nejenom v oblasti zboží, ale také pokud jde o služby a kapitál. A my tudíž dodá, eh, doufáme, že přehled o transpozici legislativy byl dobrým kvalitním nástrojem, který eh, podporuje včasnou transpozici komunitárního práva do práva národního a že i nadále bude sehrávat tuto důležitou eh, roli S tím souvisí další věc. My si přejeme, aby v každém tom přehledu sledovali jiný aspekt rozvoje vnitřního trhu Příště se chceme soustředit eh, především na veřejné zakázky a implementaci legislativy, která se týká zadávání veřejných zakázek eh, v celé Evropské unii. Myslím, že je skutečně na čase k něčemu takovému eh, přistoupit v dnešní době. Doufejme tedy, že v příštím přehledu bude zvláštní důraz kladen právě na otázku zadávání veřejných zakázek. Takže to je jedna věc. Mm, jedna zpráva, kterou jsme publikovali, druhá zpráva je výroční zpráva Solvit eh, a rozhodnutí o mm, té službě Signpost. Tak nejprve ten Solvit. Rok 2008 byl rokem nesmírně úspěšným pro Solvit, protože objem případů vzrostl o 22%, což je obrovský nárůst, a tak jsme dosáhli milníku tisíce případů řešených v jednom roce. Většina těch podnětů přichází od obyvatelů a zatímco podíl firem se snížil o 14 v roce 2008. E, podněty občanů se zvýšily, podněty firm snížily. Nevím, co zatím je, jaký důvod to je, nevím, jestli vy máte nějaké informace, které byste nám k tomu mohli poskytnout. Chceme zjistit, proč tomu tak je a případně e, podle toho upravit naši mm, strategii. My podporujeme Pracujeme také v takzvaném Business Test Panel, který je v kontaktu eh, s podniky, s firmami a právě teď se na ně chceme obrátit s otázkou, proč pro ně není Solvit eh, prozatím zajímavý. Teď pokud jde o počet vyřešených případů je to 83%, dobré skóre, ale ještě stále máme jisté problémy eh, s nedostatkem personálu. Pracovníci, jak si vzpomenete, určitě už dříve jsme o tom mluvili, eh, jsou najímáni jednotlivými členskými státy, eh, pracují v rámci veřejné zprávy každého členského státu a každé centrum Solvit by mělo mít asi 1, tři zaměstnance. Nevím, jak to v praxi funguje. Asi mají někde dva, někde jednoho. Ale velká střediska Solvy třeba ve Francii, v Německu, Itálii, Rakousku a Polsku ještě stále nemají dostatek pracovníků. A ti současní jsou zavaleni prací a jsou skutečně nesmírně přepracováni tu situaci bychom rádi změnili. Dále se poukázat na to, že Solvit vypořádal více více případů, než kolik bylo otevřeno nových případů či procesů a řízení pro porušení legislativy. Takže vidíme, že Solvit funguje a že se jedná o dobrou alternativu nebo možnost, jak řešit prozatím nesprávnou aplikaci evropské legislativy. Jaká jsou naše doporučení či závěry pro členské státy nebo závěry, které můžete i vy jako poslanci předat členským státům? Je potřeba navýšit zdroje středisek Solvit a také zlepšit povědomí o této službě a možnosti mezi firmami, mezi podniky. Eh, další mm, Oblast, kterou chci zmínit, je eh, ta služba Signpost, ta informační služba pro občany, kterou nám zajišťuje síť eh, externích právníků po celé Evropě, kteří se soustředí na komunitární právo. A tato služba funguje mm, na internetu, a zatím zodpověděla asi 11 tisíc dotazů jenom během roku 2008, což je obrovské množství a více než 90 z těch odpovědí byly poskytnuty do tří dnů. Já jsem mluvila eh, s lidmi ve dvou různých těchto eh, službách eh, a ti říkají, že tyto reakce ukazují velice jasně na problémy, na které naraží jak občané, tak firmy na vnitřním trhu. V roce 2008 se ukázaly jako problematické hlavně tři oblasti, a to sociální eh, ochrana, mm, profesní kvalifikace a volný pohyb osob. To byly ty tři nejproblematičtější oblasti v roce 2008. To je pro nás důležité, protože to ukazuje, že tento servis eh, pomáhá řešit eh, bezprostřední problémy, na které narážejí občané a firmy. A my tedy doufáme, že v příštím roce odvedeme ještě lepší práci, že těch dotazů bude ještě více, my jich ještě více odpovíme. Stejně tak doufáme, že více případů vyřešíme v rámci Solvitu a že zahájíme mnohem méně řízení pro porušení legislativy s členskými státy. Děkuji, pane předsedo, a teď se těším na vaše otázky. Děkuji, pan predseda asi tu s kolegyňou si zaslouží. Děkuji, pane předsedo, asi si zasloužíme s kolegyní odměnu, protože z celého výboru jsme na této zajímavé debatě pouze my dvě. Co říkala naše kolegyně? Já bych se chtěla zeptat, zda jsme přeskoumali, jaké jsou dopady netranspozice evropské legislativy a nebo špatné transpozice práva. Zda v rámci této studie máme vyřešené i tyto otázky, aby členské státy byly více inspirovány tím, aby transpozice práva byla lepší. To je první otázka. A druhá otázka se týká solvitu. Zda existuje rozvrstvení těch tisíce případů, protože například na Slovensku, když se střetávám, setkávám s občany, tak málo občanů zná solvit. Čili existuje nějaká statistika, v jaké zemi nejvíce občané žádají o pomoc prostřednictvím Solvitu. Další otázky? Euh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste nás, nám dala takový kompletní přehled, který nám velmi dobře eh, ukazuje, jaký dopad má eh, solvit, jakým způsobem mohou státy lépe a včasněji transponovat evropské právo. To je to, co eh, vyplývá z vašeho přehledu. A za to velmi děkujeme. Za druhé, je třeba samozřejmě zvýšit a zlepšit prostředky solvitu. Samozřejmě je důležité, aby pracoval co nejlépe a samozřejmě čím více eh, bude, nebo čím lépe bude pracovat, tak tím více se bude nám eh, navyšovat to omezení. Takže eh, je třeba se zamyslet nad tímto protiúčinkem. Dále jedna otevřená otázka. Solvit by měl být opravdu výlučným a skvělým nástrojem Evropské unie, který určitým způsobem otevírá neutrální prostor, protože toto by mělo umožnit evropským státům lépe transponovat evropské právo. Takže tady je takový protiklad. Já si myslím, že už nikdo další nepožádal o slovo, takže jestli byste na to mohla odpovědět. Very interesting question. Velice zajímavé otázky. Co se týče té první, která se týkala, zda v této studii, kterou budeme dělat spolu eh, s tím Business Test Panel, zda jsme se zabývali také otázkou hodnocení dopadu jaký může mít dopad právě špatná nebo neúplná transpozice evropské legislativy. Ta odpověď zní záporně. Ne, v toto studii to neřešíme, ale chceme se tím zabývat. Protože pokud chcete mít legislativu a pokud chcete říci, jaký je toho dopad, tak pak se dostáváte do fáze, kdy členské státy špatně nebo neúplně transponují tuto legislativu. Potom vzniknou konkrétní čísla, data a ta poukazí právě na ten rozdíl té špatné nebo dobré transpozice. Musím říci, že to dítě odchází z tohoto výboru. A pochopitelně je důležité, ale abychom to vyjednali mezi institucemi, aby tento návrh byl aktualizován jednak parlamentem a radou, až se bude ta celková otázka dojednávat. Já si myslím, že k tomu ještě nedošlo, čili je to taková intelektuální výzva. Snažíme se skutečně odhadnout, jaký je dopad neúplné transpozice nebo špatné transpozice, ale Musíme se na to podívat, musíme to udělat, nastavit správně, protože v podstatě to je taková trochu mezera, která se neustále objevuje v těchto hodnoceních v těchto studiích. Dále, statistika Solvitu, tyto informace najdete v této zprávě o Solvitu. V některých členských státech se využívá tento systém mnohem více než v jiných a je to vzhledem eh, k povědomí o světě a takovýmto činnostem. Máme k dispozici určité eh, finanční částky, které byly štědře vyčleněny Evropským parlamentem a máme také týmy v jednotlivých členských státech a těchto lidí se neustále ptáme, zda chtějí pomoct se, se svojí osvětovou činností. Někteří říkají ano, ale tím se jim zdvojnásobí pracovní zatížení, jiní to po nás nežádají, protože nechtějí pracovat více, čili musíme pracovat s tím, jak ta situace konkrétně vypadá v jednotlivých členských státech ideálním světě Solvit by byl ohromným úspěchem. A v podstatě tím by zanikl. V ideálním světě se chceme dostat do stádia, kdy nebudeme mít žádné problémy, které budou vznikat kvůli špatné aplikaci komunitárního práva. To je ta ideální situace, které bychom chtěli dosáhnout. Ale Poslouchala jsem například eh, poradenská centra občanů, kteří působí eh, v členských státech a tito zástupci říkali, pokud poskytneme dostatečné rady našim občanům, pokud to zohledníme ehm, a podáme informace vládě, tak v podstatě díky naší skvělé činnosti naše podnikatelská činnost zanikne. A to by měla být ta laťka úspěchu, protože pokud budeme dokonalí, tak eh, solvit v podstatě nebudeme potřebovat. Myslím, že ovšem toho jsme ještě daleci. A když se podíváme na legislativu, která se zabývá otázkou vnitřního trhu, která má být transponována do roku 2010, tak tady naopak bude tsunami nebo naprostá lavina problémů, které budou řešit tyto centra Solvit. Další otázka se týkala toho, zda by Solvit měl být subjekt v jednotlivých členských státech, anebo za to má být něco na evropské úrovni. Já odpovídám ne, vůbec ne, protože ve skutečnosti Výhodou toho solvitu je, že členské státy se mohou identifikovat eh, s tímto problémem, protože sami řeší eh, problém, jak špatně aplikují komunitární právo. To znamená, že lidé z členských států, kteří zastupují eh, tyto různé občanské služby, v podstatě spolu komunikují a snaží se řešit své vlastní problémy. Čili Nemá to být takový ten nějaký vlk, který bude trestat všichni okolo. Pokud chcete pohnat členské státy k soudu, tak by se to mělo řešit během pětiletého období. Takže můžeme řešit problémy během pěti let, ale tyto, tato centra mohou vyřešit během pěti nebo deseti týdnů. Čili nemá to být něco celoevropského, ale mně právě přijde skvěle na tom solvitu to, že to dělají místní lidé ve svých členských státech. A tito zástupci jsou dnes zde, v Bruselu. Je tady seminář, který je spolupořádaný jednak Solvitem a jednak lidmi, kteří poskytují služby a informace občanům. Budeme mít spolu snídaně, bylo by skvělé, pokud by se se mohli dostavit. A co je důležité, že působí jako síť, která v rámci té sítě se řeší problémy. A to je naprosto báječné, že máte síť národních center, které ve vzájemné spolupráci chtě se řešit problémy. Paháva, Děkuji, omlouvám se, že musím za okamžik eh, běžet také vyřešit několik málo problémů eh, se, se zítřejším hlasování, takže jsem tady nemohl být na celé vaše vystoupení, ale přečetl jsem si ty dokumenty a chci se vás zeptat eh, konkrétně na informační centra konkrétně na ten informační systém o vnitřním trhu. Jak ten s tím souvisí, kdo to zapadá? Protože vy jste mluvila už předtím o tom, že je důležité, aby informace byly dostupné, aby je měly jak firmy, tak občané k dispozici a že nám to pomůže posunout eh, ku předu, tak, dopředu také směrnici o službách, eh, kde právě probíhá fáze eh, screeningu. Ale mm, hm, širšího kontextu, my jsme tady nesměli i pana Frhojgena, se kterým jsme o tom mluvili, pokud jde o ten balíček o zboží, tak eh, vzhledem k tomu, kolik firm bude eh, působit eh, v oblasti výrobní i v oblasti služeb a bude muset například vysílat své výrobní pracovníky do jiné země, aby tam poskytovali nějakou službu, tak už to bude spadat pod směrnici o službách. Takže chci se zeptat, myslíte si, že v další komise bude přistupovat integrovaněji eh, k vnitřnímu trhu v každém jeho aspektu, protože je to takový logický vývoj, aby politika pro jednotný trh byla integrovaná, integrovala vše. Já nevím, proč to není navíc eh, informační systém o jednotném trhu a, a ne ten e, systém o vnitřním trhu, jak se to e, jmenuje v tuto chvíli. Vy se vždy ptáte na velice obtížné otázky. Yes, that's true. Uh... Máte pravdu. Tak za prvé, pokud jde o ten screening slu- směrnice o službách a vzájemné hodnocení členských států, tak to bude nesmírně zajímavé, protože při tom hodnocení uvidíme, velice konkrétně, jaké informační požadavky se plní snadno a které nikoliv. A toto probíhá současně s implementací směrnice, služby se začnou pohybovat, tudíž zároveň dojde k tomu tsunami, jak jsem to trošku přehnaně naznala, eh, nazvala, ale eh, můžeme říci, že se objeví eh, dvě vlny žádostí. Jedna vlna na vnitřní veřejnou zprávu, národní veřejnou zprávu, mm, která bude žádat informace stejně jako komise. To bude probíhat tím takzvaným elektronickým software s elektronickým softwarem IMI. To bude jedna úroveň a druhou úrovní budou samotné služby a jednotlivci, kteří budou usilovat o pracovní místa ve službách. A teď do toho Solvit, eh, eh, naše informační služba Signpost a kontaktní střediska, eh, všechny budou nabízet informace a pomoc. A my tedy bychom všichni doufali, že ta logika bude eh, taková, že se pokusíme všechno trošku eh, eh, sladit, zharmonizovat. Nám jde hm, o to, abychom na vnitřním trhu měli aspoň ta poradní střediska, která by spolupracovala v rámci SMAS, v rámci služeb o vnitřním trhu. Ta integrace by možná byla neúplně viditelná pro občany, ale znamenalo by to, že eh, kdokoliv se eh, obrátí na tuto službu, tak eh, jeho žádost bude vyřízená jednotným způsobem. Kamkoliv se obrátíte, dostane se vám stejné služby a pokud s tímto uspějeme, a my se o to chceme zasadit, chceme eh, toto dokončit do roku 2010, tak bude fungovat eh, systém, který bude fungovat bezchybně na straně poptávky. A tehdy snad budeme moci říci, když jsme toto zvládli na straně poptávky, eh, určitě to zvládnou i členské státy na straně nabídky. Takže doufáme, že se budeme ubírat tímto směrem, ale člověk nesmí um, podceňovat um, žádný um, aspekt eh, věci. Pro nás to je veliký úkol do budoucna. Ne, není tomu tak. Já jsem velmi rád, že jsem z toho pochopil dvě věci, to znamená sítě partnerů, kteří spolupracují na celoevropské úrovni, to znamená přes hraniční spolupráce. A druhá věc je vlastně ta myšlenka, kterou vy jste zmínila, že vlastně skrze eh, výkon nebo výbornou práci jisté instituce nebo administrativy se ta administrativa sama rozpustí.